So, going to start. Dámy a pánové, začneme odpolední zasedání. První naš, náš bod je společná rozprava. Ehm, chtěl jsem říct, že dnešního dopoledního programu, no, asi potřebuju kávu, takže Eh, máme tady body 23 až 28 eh, společná rozprava. Já jsem zpravodajem k tomuto bodu, tak eh, jen několik bodů a to přejdu do francouzštiny, abych řekl pár slov k udělení absolutoria. Máme tedy vyjádřit naše stanovisko k absolutoriu na DG Envy, DG Santé, Eh, k pěti různým agenturám EMA, EA, EK, EFSA. Eh, týká se to samozřejmě roku 2018, protože absolutoria jsou vždycky dvě roky poté. A já jsem chtěl uvést několik bodů, které mě připadají důležité. Za prvé, Chci zdůraznit, že účetní dvůr potvrdil účetnictví z rok 2018 u všech těch agentur, eh, u všech agentur EU, eh, e tedy u všech těch, které se nás týkají. A to je velice důležitá věc, kterou musíme brát v úvahu. Pravidelně Eh, žádáme, a také to pokročilo, že agentury, eh, které spadají pod naše pravomoc, by měly lépe spolupracovat navzájem, což je důležité, také to šetří peníze daňových poplatníků a je to účinnější. Eh, toto je třeba vždy zdůrazňovat a začíná to přinášet ovoce. První příklad, který se uvádí EMA, EFSA, SEDESy, pracují společně na odolnosti proti antibiotikům a další zase na pokusech na zvířatech také spolupracují. U agentur je tedy důležité zdůraznit, že narůstají požadavky a přitom nenarůstá Eh, rozpočet, takže někdy je třeba i některé aktivity v daném roce zrušit, protože na to nejsou peníze, což je samozřejmě v rozporu s mandátem, které mají tyto agentury a my tedy chceme zdůraznit eh, nutnost mít náležitý rozpočet. A také v rozpočtu na rok 2020 jsme tuto bitvu úspěšně prosadili. A já tedy navrhuji, abychom udělali absolutorium všem agenturám na rok 2018. Nyní, pokud je o komisi, tak k tomu bych asi trošku spí, eh, konkrétněji hovořil o DG Klima. A chci zdůraznit věc, která je velmi zneklidňující a já velmi rád uslyším, co k tomu řekne DG Klima, a to je výhrada, Eh, k významnému riziku pro bezpečnost eh, systému ETS, protože tato výhrada ta existuje už od roku 2010. A pokusy, které byly učiněny pro vyřešení problému eh, s informatikou, tedy s výpočetní technikou, to stále ještě nestačí. A za pár dní budou návrhy o Green Deal, takže to určitě bude zase tak či onak znamenat nějakou reformu eh, tohoto trhu s uhlíkem. Bude to ještě důležitější, než to bylo pro evropskou eh, agendu. Nemůžeme podstoupit riziko, že tak velký trh bude podléhat eh, výpočetním nejistotám. To je naprosto nepřijatelné. Eh, DG Klima by nám měla předložit konkrétní návrhy. Další aspekt eh, nespokojenosti eh, se týká podávání výkazů Reporting on Climate Mainstreaming se to jmenuje. Tak i tady, když hovoříme už o minulosti, minulost změnit nemůžeme, proto spíše řekněme, že do budoucna bychom chtěli změnu ten reporting o climate mainstreaming, to by mělo být dostatečně přesné, abychom mohli přesně vidět, co se mění a co se nemění. Zatím tomu tak není. Eh, ze strany parlamentu eh, na tom budeme pracovat, jakož i výbor pro rozpočet na tom bude pracovat a rozhodnutí, které musíme učinit v rámci Green Deal, je, aby celý víceletý finanční rámec byl přizpůsoben eh, potřebám boje proti klimatu. Takže celé všechny evropské politiky tomu budou podléhat. My prostě nemůžeme mít globální čísla, eh, která mohou schrnovat velmi rozlišné, rozličné věci. My se chceme podrobně podívat transparentním, otevřeným, pozitivním způsobem, někdy i kritickým způsobem. To je pod důležité, aby komise nám poskytla dokument, který nám umožní nejen samozřejmě výboru Envy, ale také eh, výboru pro rozpočet, výboru pro kontrolu rozpočtu, abychom mohli posoudit, jak to odpovídá pařížské dohodě a co tomu naopak neodpovídá. To platí pro klima, ale platí to i pro biodiverzitu, o tom budeme ještě později hovořit. Hovořili jsme o tom s EIB a tady to je stále stejné téma. To jsou tedy dva body, které mě připadají velice důležité. Nemůžeme dál fungovat eh, v uhlíkovém trhu, který nebude zabezpečen a eh, v podávání zpráv o klimatu, které nebude dostatečně přesné. Tak eh, tedy mm, toto jsem chtěl říci, jsem rád, že mohu navrhnout absolutorium pro všechny agentury a jen zdůrazňuji tady tyto dva poslední body, které jsou strategicky důležité. Teď dostanou slovo jednotliví stínoví zpravodajové a začneme Eh, Stanislavem Polčákem z EPP. Děkuji, pane předsedo, za udělení slova. Já se k vašemu návrhu eh, připojuji, podporuji tedy udělení absolutoria jak pro komisi v rámci eh, té agendy, která je mm, určena pro náš výbor za rok 2018, tak samozřejmě i pro těch pět decentralizovaných agentur musím říci že eh, můžeme být celkově spokojeni s tím jak eh, komise čerpala prostředky eh, právě v těchto tématech nicméně určitý prostor pro zlepšení samozřejmě existuje já si dovolím několik z nich podtrhnout. pokud jde o dg envi je třeba zdůraznit že došlo zejména v programu life eh, k významnému zpoždění plateb a to dokonce dvakrát vyšší míře eh, oproti eh, předchozímu roku. two thousand and seventeen stejně tak v souvislosti s tímto programem life je nutné říct že situace je trochu také napjatá zdá se na generálním ředitelství je třeba se podívat na organizaci činnosti generálního ředitelství a přijmout eh, vhodné doporučení eh, právě pro zlepšení činnosti eh, tohoto dg. K DG Klima jste hovořil vy, já plně podtrhuji, co jste řekl. Ještě bych se chtěl vyjádřit k DG Sante, protože zde je naopak dobré ocenit, že míra chyb při činnosti tohoto generálního ředitelství Eh, nepřesáhla práh 2%, eh, to znamená, eh, nehodnotí se ani jako významná. Stejně jako vy, účetní dvůr zdůrazňuji, že konstatoval správné čerpání vlastně v 90, více než 98%. Na druhou stranu řadu plateb DG Sante neprovedlo včas, to by bylo asi také vhodné zlepšit dovolím si i několik poznámek eh, k činnosti agentur které eh, jsou rovněž zařazeny do této společné rozpravy. Eh, pokud jde o evropskou agenturu pro životní prostředí já bych zde zdůraznil že plní významný významnou roli de facto panevropskou protože je určena i pro spolupráci se zeměmi mimo evropskou unii nicméně zde i správní rada eh, této agentury eh, konstatovala že se potýká s nedostatkem finančních prostředků to jste zdůraznil i vy pane předsedo a že tak je schopnost agentury eh, jaksi podlomena reagovat přiměřeně na vývoj politik a výzev před kterými stojíme a já bych se připojil k vašemu Eh, apelu, aby činnost našeho výboru rovněž směřovala k tomu, abychom podpořili eh, navýšení finančních prostředků pro eh, tyto agentury. To je bolístka, která prostupuje činnost všech agentur. My na ně nakládáme další a další úkoly a zároveň ty prostředky rozpočtové, s nimiž nakládají, jsou přibližně, přibližně stejné Eh, pokud jde o agenturu eh, pro eh, zdraví tady bych chtěl a lékovou agenturu chtěl bych zde zdůraznit že došlo k přenesení sídla z londýna do amsterdamu s čímž se potýkala právě tato agentura v tom roce. two thousand and eighteen já bych chtěl zdůraznit že toto nepochybně zasáhlo činnost agentury ale podle mého názoru Eh, se podařilo tento proces zvládnout byť teda některé pracovní pozice eh, nejsou obsazeny a v důsledku eh, v důsledku toho stěhování byli, byli někteří pracovníci neobnovili tedy svoji činnost v agentuře po přesídlení do Amsterdamu. Agentury se potýkají s, i s dopady teda Brexitu, dopotýk, což je vidět u právě lékové agentury, domnívám se že je důležité abychom je podpořili ale zároveň tedy trvali na eh, uplatnění hodnot eh, na nichž agentury stojí to je zejména transparentnost nezávislost vědecká odbornost to platí asi pro všechny agentury. já předložím několik málo pozměňovacích návrhů které eh, budou reagovat na návrh stanoviska ale jak říkám opakovaně a na závěr plně se připojuji k vašemu návrhu aby bylo uděleno absolutorium jak komisi tak všem pěti agenturám. děkuji vám za pozornost. Thank you. Uh, for SND. Ano, děkuji. A za SAD? Děkuji vám, pane předsedo. Budu pokračovat slovensky. z úhlu pohledu SAD na výkonnost a efektivnost decentralizovaných agentur, tak jak to spadá pod pravomoc Envy, můžeme říci, že jde o dobrou úroveň. Ve všech případech byl rozpočet řízen efektivně, náležitým způsobem. Zaznamenali jsme, že vzhledem ke zvyšující se zátěži eh, pro práci agentury. Můžeme říci, že je stále více a více práce a nezvyšuje se tím rozpočet. Proto budeme navrhovat, eh, aby i finančně byly zabezpečeny všechny aktivity našich agentur. Eh, v rozpočtových změnách pro agentury bychom se měli zaměřit na přidanou hodnotu eh, pro Evropskou unii a pro poskytování pomoci dalším institucím EU při získávání informací potřebných například k přijímání správných rozhodnutí. Všechny agentury sehrávají svou úlohu v dosahování cílů EU. Svou práci musí adekvátně komunikovat a chtěla bych uvést, že v roce 2018 jsme zaznamenali zvýšený e, také dopad na sociální média, což při současném vývoji a v současné situaci je velmi dobrá zpráva. Transparentnost je klíčovou zásadou, kterými by se měla řídit činnost agentur. Jsme rádi, že nebyly zjištěny žádné závažné problémy a budeme eh, podporovat další zvyšování transparentnosti. Za mě osobně a také za naši politickou frakci chci zdůraznit, že všechny agentury byly schopné eh, dosáhnout eh, rovnováhu genderovou. Někde dokonce v agenturách máme více žen než mužů. Když hovořím o genderové rovnosti, měli bychom se zamyslet nad tím, zda postavení mužů eh, v těchto agenturách je dostatečné. Naše frakce připraví několik návrhů, chci říci, že jsem velmi ráda, že byl v minulosti v rozpočtu na rok 2020 schválen i můj návrh na zvýšení finančních zdrojů pro eh, Evropskou environmentální agenturu 1,3 milionu. To umožní zvýšit počet pracovních míst. Takto bychom měli dále postupovat i do budoucna u ostatních agentur. Ze stanovisk vyplývá, že na základě všech údajů, i to, co vy jste řekl, pane předsedo, i to, co řekli eh, kolegové zpravodajové, můžeme udělit absolutorium i komisi i v oblasti politiky životného, životního prostředí, bezpečnosti potravin. Za rok 2018 a stejně tak můžeme udělit absolutorium i všem pěti agenturám, které jsou v pravomoci našeho výboru. Děkuji. Eh, Renew tady nemá řečníka, tak prosím za zelené Juta Paulus. Eh, Pane předsedo, vážení kolegové, děkuji za návrh stanoviska. Mnoho mých kolegů tady již řekla, že absolutorium by mělo být uděleno eh, jak komisi, tak agenturám, protože odvádějí práci, peníze daňových poplatníků nejsou promrhávány a chtěla bych ještě nadnést několik bodů. Pokud jde o komisi, tak 20 eh, eh, climate eh, mainstreaming, to tady bylo zatím nedosaženo. Já bych byla ráda, kdyby se dosažalo tohoto cíle, aby do budoucna byl cíl plněn, zejména protože chceme ještě zvýšit tento cíl a neboť chceme dostat velké výzvě, která je před námi. Tak tedy je na strategii komise, aby zjistila, jak dosáhnout tohoto cíle. A také pokud je o agentury, jen velmi stručně chci říci, že jsme tady měli pana Hansena z ECHA včera. Včera nám tedy dal krásný přehled úkolů, které plní agentura a e, také hovořil o tom, že se hodně zvýšil počet kontrol, které provádějí. ECHA, myslím, má velkou odpovědnost za bezpečnost pracovníků i bezpečnost spotřebitelů a myslím, že jsou ve velmi těžké situaci. Eh, ano, jsou tedy agenturou, která bere peníze z, z poplatků. Eh, nevíme, kolik poplatků vybere do konce roku, to je velmi těžké eh, naplánovat dopředu a pak těžko můžete plánovat i své činnosti. Eh, když nevíte, kolik přesně peněz získáte. Tak eh, já si říkám, zda by neměl být určitý definovaný rozpočet pro ECHA a ty poplatky by pak šly do rozpočtu EU. To by umožnilo mnohem lepší plánování činnosti. A také myslím, že eh, ti žadatelé, kteří mm, něco nesplní, něčemu nevyhoví eh, nebo nezaplatí poplatek, by měli pak být podrobeni navýšení toho poplatku. Eh, tak to celkem bývá, protože je to vlastně pro ně, pro tu agenturu práce navíc. Pokud jde o EFSA, Eh, tak v rozhovoru eh, s voliči konstatuji, že velmi mnoho lidí trápí otázka bezpečnosti potravin. EFSA podle mého názoru má obrovskou odpovědnost zajistit, že potraviny jsou bezpečné a proto eh, by opravdu měly provádět nezávislé posouzení. Bylo zmíněno, že Eh, tady bylo dvouleté období, ehm, to ovšem není vždy takto aplikováno, protože je tady 25% eh, práh a když jste placeni eh, od průmyslu a jste pod 25% svého příjmu, tak nevím, jestli jste stále ještě opravdu nezávislým expertem v takovém případě. Myslím, že by to mělo být v poděleno jinak. 50% expertů v jiné oblasti, eh, kteří eh, definují to, pocházejí z eh, pocházejí z podniků, které vlastně v daném oboru pracují. Tak to opravdu je otázka, zda dochází k nezávislému posouzení rizik o životním prostředí nebo o jiných oblastech, když máte takové finanční vazby na průmysl. A dále bych chtěla říci, že eh, tady opravdu eh, zejména agentura pro léčiva nese velké břímě Brexitu na svých ramenou a mají velmi těžké úkoly, protože oni vlastně vždy museli vést boj proti podnikům, které mají finančně velmi silné zázemí, například při zveřejnění klinických eh, zkoušek tak farmaceutické podniky říkají, to je soukromé, to je, mm, to je tajemství, to nemůžeme zveřejnit a tak dále. Oni vždycky se musí obracet na soud, aby prosadili informace. Měli by dostat hodně velkou podporu ze strany komise. Pokud je o ECDC, tak eh, i tady mě trošku trápí to, že mm, konflikt zájmů eh, nebyl, před, nebo informace o střetu zájmu, o konfliktu zájmu nebyl předložen o velkého počtu členů správní rady, 96%, takže mě to opravdu leží velice na srdci. Já bych tady mohla hovořit o EEA, které odpovídá za trvale udržitelný rozvoj, za to, že je třeba dosáhnout měřitelného zlepšení životního prostředí v Evropě. Ano, mají údaje, mají informace. Eh, během eh, velik, během vánočních prázdnin se chci pustit do důkladného proskoumání jejich webových stránek, abych zjistila, co všechno dělají, čemu všemu se věnují. A musíme říct, že jejich úkoly ze schromažďování údajů, vyhodnocování údajů, eh, to je obrovské množství práce a s vzhledem k Green Dealu jejich objem práce ještě dále narozne, naroste. Potřebují tedy udržitelné financování nejen v roce 2020, ale i v dalším víceletém finančním rámci. Bylo už řečeno, že se dá očekávat, že přijde ke škrtům v rozpočtu. Tak to já opravdu nevím, jak by mohli pracovat, když by se jim ještě zkrátil rozpočet. Měli by méně lidí a ještě více práce. Jak to zvládnout? Věřím, že náš výbor bude bojovat za trvalé udržitelný rozpočet také pro tuto agenturu. Já eh, se těším, že budeme na, tomto, na těchto tématech dále spolupracovat a děkuji vám za předložený, eh, předložené stanovisko. Děkuji. Ještě někdo? Zdá se, že ne, takže dám slovo komisi. Začneme generální ředitelství klima, potom Envy Santé. V náhodném pořadí. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Vystoupím tedy za generální ředitelství klima. Především vítáme návrh dát absolutorium komisi, agenturám a příslušným generálním ředitelstvím. Chci se vyjádřit k tomu, co jste říkal k EU ETS. Všichni víme, že to je opravdu základní kámen uhlíkového trhu stále narůstá, týká se 11 tisíc lokalit, 18 miliard euro a rostoucí ceny uhlíku. Před pár lety to bylo 5 euro, teď je to 25. Narůstá tedy i hodnota. Je to systém, který funguje v podstatě jako banka nebo jako burza, chcete-li. Velice složitě se řídí. Mohl bych dlouze vyprávět o tom, jak se snažíme tento systém zvládat a zlepšovat. Každý rok, skoro každý den. Měli jsme akční plán, ten byl plně realizován. Posledním opatřením toho plánu ale bylo provést nové hodnocení rizika. To jsme udělali na konci roku 2018, na začátku letošního roku. Řídili jsme se posledními normami a závěr byl, že ten systém zatím ještě neodpovídá standardům bezpečnosti. My jsme, se, my jsme vyřešili hardwareovou stránku tím, že jsme se přesunuli na zabezpečenější lokalitu do Lucemburska, ale stále ještě existují problémy se softwarem a s lidským faktorem. Snažíme se maximálně vyřešit tato kriticky důležitá témata, protože ten systém je kriticky důležitý. Snažíme se na tom spolupracovat s dalšími službami komise, včetně generální ředitelství pro digitální záležitosti. Je to totiž nástroj, který je zásadní pro celou komisi. Vydělává peníze, povolenky se prodávají a ty peníze potřebujeme a používáme. Třeba k modernizaci. Čili jsou to peníze, které budeme potřebovat které budeme muset investovat do boje proti klimatickým změnám, do inovace. Chceme-li zajistit, abychom byli do roku 2050 eh, uhlíkově neutrální ekonomikou, tak ty peníze k tomu potřebujeme. My zvažujeme i další možnosti. Ještě nemůžu úplně říct, jaké, Uvědomujeme si, jak tato výhrada je závažná. Nevíme, jestli by se měla uplatňovat i v roce 2019, zatím to nevypadá, že ji uplatníme. V každém případě ale vás budeme maximálně informovat o dalším vývoji, protože si uvědomujeme, že to je důležité téma. Teď klimatický mainstreaming. Tady jsem chtěl přivítat přijetí pozněvacího návrhu, kterým jsme dostali o 10 milionů euro více do programu LIFE, což velice vítáme. Jsou to peníze, které dobře využijeme. v rámci boje proti klimatickým změnám a budeme se připravovat na novou zelenou dohodu, která je opravdu první prioritou komise teď. Co se týče mainstreamingu jako takového, nevím, jestli mám opakovat čísla. Je pravda, že u stávajícího MFF je to pouze 90,7%, čili 19,7%, takže jsme se o 0,3% nedostali na těch 20%. Na druhou stranu zase je to poměrně nová akce ale připouštím, že se nám to úplně nepodařilo a že v, rám, že v příštím víceletém rámci se budeme muset více snažit, chceme-li dosáhnout těch 25% nebo dokonce více. To by ale znamenalo přísnější opatření pro sledování a pro reporting. Mě trochu překvapuje, že nemáme přístup, nemáte přístup k podrobné tabulce, kde byste viděli program po programu, oblasti, ve kterých jsme investovali do klimat, boje s klimatickými změnami, ale zajistím, abyste takovou tabulku dostali. Ekologické rozpočtování a ekologické výkaznictví, to je pro nás velice atraktivní věc. Nebude se to týkat totiž jenom klimatu, protože předpokládám, že tam bude i celé životní prostředí, zemědělství, doprava. Budeme se tedy těšit, že spolu s vámi tento koncept rozpracujeme. To je za generální ředitelství pro klima všechno. Děkuji vám. Já vám také děkuji. Generální ředitelství Envy, prosím. Děkuji, pane předsedo. Nebudu opakovat to, co říkal kolega za generální ředitelství pro klima. Ráda bych se ale krátce pozastavila u programu LIFE, což je program, který má na starosti jak generální ředitelství pro klima, tak pro životní prostředí. Jde o podporu programu trvalé udržitelnosti v praxi. Vy jste se vyjadřovali k, ke spoždění pladeb. K tomu bych řekla, že to neznamená, že ten program nefunguje. Znamená to, že se objevily potíže pro některé příjemce, kteří dostali peníze později. Ale když si to pořádně zanalizujeme, tak uvidíme, že to jsou platby, které přišly většinou později, třeba o 2, 3, 4 dny ve většině případů. Musíme se také podívat na fázi těchto projektů live podle předchozího nařízení. Uzavíráme staré projekty a zároveň generální ředitelství pro životní prostředí v roce 2018 zaznamenalo opravdu špičku externalizace na EASMu, která v tuto chvíli má na starosti program LIFE. Takže ano, v praxi s tím byl problém, už máme statistiky za rok 2019 a mohu vám říci, že se situace dramaticky zlepšila. A že e, zase už jsme pod 3% spožděných pladeb, ne tě 12, co bylo předtím. Takže jdeme plnou parou vpřed, snažíme se uzavřít staré programy, opatření, které probíhají v praxi a zároveň Iniciujeme nové projekty, které jsou šířeji zakrojené, včetně integrovaných projektů, které v tuto chvíli představují účast několika zemí na jednou. Pak jsem ještě chtěla přivítat vaše připomínky týkající se Evropské agentury pro životní prostředí. My si uvědomujeme, že to je agentura, která hodně přispívá má na starosti klimatické výkaznictví, ekologické výkaznictví a pomáhá Evropské komisi při nejmenším, ale snad i vám rozhodovat se o celé řadě klimatických a ekologických politik. Proto tedy jsme velice rádi, že ta agentura dostane více peněz do rozpočtu v roce 2020. A chci vás ubezpečit o tom, že tyto peníze maximálně využijí k tomu, aby naplnili požadavky nové zelené dohody. Naše generální ředitelství a v podstatě celá komise už teď intenzivně pracuje na naplnění té nové zelené dohody. Uvědomujeme si také problém s echou trvalé neudržitelného financování vycházejícího z poplatků. My se při každé možné příležitosti, zejména pokud tato agentura dostane nové úkoly, snažíme přesvědčit další služby a přesvědčit vedoucí představitele celého systému, že prostě máme velmi napjatý rozpočet, nemůžeme najmout další lidi, nemůžeme si zajistit další prostředky snažíme se maximálně zajistit vyšší prostředky pro tuto agenturu, tak aby mohla dále odvádět svou práci. Děkuji. Já vám také děkuji, generální ředitelství Santé. Děkuji mnohokrát. Já jsem chtěl především poděkovat za návrh stanoviska, který uděluje absolutorium jak komisi jako takové, tak decentralizovaným agenturám. Co se týče programu v oblasti zdraví a bezpečnosti potravin, tak my jsme se maximálně snažili o řádné a plné vyčerpání rozpočtu. K připomínce o spoždění pladeb v oblasti bezpečnosti potravin, tak jsme učinili v roce 2019 dostatečná opatření pro to, aby ty peníze zase začaly chodit včas. A můžeme ukázat, že v roce 2019 už výsledky byly dobré. Nyní k agenturám, které spadají pod DG Sante, tedy to je EMA, EFSA a ECDC. E S těmito agenturami spolupracujeme i nadále velmi dobře a rádi, si, rádi slyšíme, že Evropský účetní dvůr říkal, že byl dostatečně ubezpečen o tom, že tyto agentury správně hospodařily se svými prostředky. Budeme s nimi dále spolupracovat a doufám, že na základě přidělených prostředků budeme schopni dosáhnout maxima. Děkuji. Také děkuji, takže další krok bude takový, že pozněvací návrhy, pokud je tedy chcete předkládat, tak máte termín 10.12 a hlasovat se bude 20. nebo 21. ledna v Envy a v Kontu 19. až 20. února. S tím, že toho 10. prosince je ten termín v 11 hodin. Děkuji mnohokrát zástupcům komise. we start with the next point. Tak začneme další bod a potom budu muset odejít. Čeká nás tedy Evropský rok zelenějších měst 2021 a dostane slovo Kristal Šádel Moze. Děkuji mnohokrát. Já vím, že spousta lidí odešla, ale přesto se do této diskuse s vámi ráda pustím. V tomto výboru během předchozího volebního období jsme podporovali iniciativy nevládních organizací. Jejíž cílem bylo vytvořit právě tento rok zelenějších měst. Rádi bychom to udělali ještě jednou ve výboru Envy. Chtěli bychom, aby jsme podpořili tuto iniciativu nevládních organizací. Proč je důležité mít takovýto Evropský rok zelenějších měst? Dobře to navazuje na ekologické iniciativy nové komise. Města sehrávají důležitou roli v ekologické transformaci. Musíme se tedy soustředit na města, na ekologické iniciativy, které v nich probíhají a mám za to, že tímto způsobem zintenzivníme ekologickou transformaci. Města hrají důležitou roli, je řada důvodů, proč se na ně soustředit. Z toho důvodu jsme tedy navrhovali, abychom měli takovýto Evropský rok zelenějších měst. V usnesení uvádíme, že bychom rádi, aby to byl rok 2021, ale potom pozněvacím návrhem to chceme oddálit do roku 2022, aby se to dalo řádně naplánovat. Aby se to všechno udělalo řádně abychom se na ta zelená města mohli soustředit. Chceme se zaměřit mimo jiné na to, jak rozšířit zelené plochy ve městech, chceme se soustředit na výzkum, na inovaci, na občanskou iniciativu v rámci ozelenění jednotlivých čtvrtí a také Chceme posílit ekologické aspekty v celé mentalitě městského obyvatelstva. V rámci spolusponzoru spo, eh, jsem chtěla požádat tento výbor, aby schválil takovýto Evropský rok zelenějších měst pro rok 2022. Umožní nám to více se soustředit na příspěvek měst k ekologické transformaci. Takže já tedy bych chtěla nyní dát slovo paní Trianuar. Děkuji. Já nejsem paní Trial Valer, jsem Veronik Trianuar. Ale je to... Často si to pletete, tak už jsem si na to skoro zvykla. Já bych ráda zdůraznila tu skutečnost, že velká města, velké metropole, jsou často takové při, přirozené, eh, přirozená centra eh, evropských politik a problematika zdraví, zdravotnictví související se, se znečištěním ovzduší, se městským způsobem života a tak dále. Toto jsou eh, nesmírně důležité věci, takže je naprosto nezbytné, abychom postupovali tak, že politika zelené dohody bude mm, jaksi rozšířená a bude se uplatňovat v těch velkých městech a velkých metropolích. Děkuji. Mm, děkuji, omlouvám se. Mm, trošičku je to speciální teď případ, že to vedu za, jakože za sekretariát paní Paulus. Ano, děkuji za to, že se, se mohu vyjádřit. Nyní budu tedy hovořit německy. Já bych ráda trošku povyprávěla, co mě prochází hlavou, když se hovoří, když jsem se zabývala tímto pojmem. Pocházím z města, které ve druhé světové válce bylo za 70% zničeno a potom v 50. letech bylo znovu přestavěno nebo postaveno. Takže moje zkušenosti jsou spíše s takovým šedého města a velice jsem ra- velice mě potěšilo, když jsem potom zahrani- cestovala do zahraničí a viděla jsem tolik zelení, zelených měst. Hodně jsem se zabývala tématem biodiverzity v loňském roce. V Německu existuje skvělá myšlenka, jsou to eh, takové závěry urbanistické týkající se biodiverzity, například plochy soukromých zahrad v Německu jsou větší než všechny, než přírodní rezervace. Takže když k tomu připočteme zelené plochy v městech, tak si klademe otázku, proč stra- že, nebo je, vyvstává ta otázka, že strategie biodiverzity je potřeba být uplatňována ve městech právě, tak aby tyto plochy nebyly zatíženy pesticidy. A které je možno také, jsou vhodné použít tyto plochy jako bio, přírodní biotopy, například v mnoha městech eh, jsou to ty plochy, které jsou to takové ostru, dopravní ostrůvky, slouží jako hotspoty eh, pro biologickou rozmanitost, mohou se stát takovými ekosystémy a určitě je to eh, příznivější než tam sekat pouze trávník každé tři eh, týdny. Potom to samozřejmě souvisí s hm, tím, jak budou města, obce vlastně čelit těmto problémům klimatické krize, musíme uspůsobit naše města těmto změnám a těmto přírodním eh, jevům, které se budou stále častěji opakovat. Děkuji. Další, další řečník. Děkuji, pane předsedo. Já mám jen krátkou připomínku. Chci říct si, že tady toto ozeleňování měst, to je jen vlastně takový správný návrat k těm věcem, když se podíváme na migraci eh, obyvatelstva v 19. století a postavení velkých ocelářských měst a tak dále, tak ta města neměla vždy lidskou tvář a globalizace, zejména Evropa, která eh, vlastně se zaměřuje na velké regiony a metropole a nepodporuje téměř nic jiného, vede k vyprazdňování eh, venkova je to taková metropolizace a máme problém eh, najít tam nějaký životní způsob s lidskou tváří technic, je potřeba samozřejmě, jsou tam potřeba stavět eh, plochy, mít infrastrukturu, řídit a stavět dopravní infrastrukturu a toto všechno je stále obtížnější, takže když si říkáme o zelenění měst, tak to je to minimum, co je potřeba udělat, aby byla do, zajištěna dobrá kvalita života. Také bychom měli vrátit kvalitu života na venkov a abychom přestali vytvářet tyto velké metropole, které mají, nemají lidskou tvář a životní podmínky tam nejsou. Na dobré úrovně děkuji. Děkuji. Další řečník. Děkuji. Já nepocházím z města, které bylo zničeno ve druhé světové válce. Spíše tam tedy došlo k destrukci během 40 let totalitního režimu, ale ten rok zelenějších měst je něco, co je pro nás velkou příležitostí, nejen aby se prováděly ty změny, které je potřeba udělat, které jsou podle mého názoru zásadní pro přežití a pro to, abychom dokázali řešit tuto klimatickou, čelit této klimatické krizi a zajišťovat biodiverzitu ale také to může ukázat, jak města vlastně jsou schopna řešit tyto otázky klimatické krize. Některá města Eh, pro, procházejí velkou transformací. Týká se to infrastruktury, dopravních systémů, od individuální dopravy přecházejí, dejme tomu, k veřejné hromadné dopravě. Vytvářejí se plochy, které, kde by, kterých by mohli lidé využívat ve volnočasových aktivitách už vlastně vidíme mnoho, mnoho výsledků a mnoho dobrých příkladů, které by měly inspirovat jiné v Evropě a i mimo Evropu. Děkuji. Paní Rivasi. Já jsem velmi ráda, že tato iniciativa vznikla, protože je pravda, že když jsme zažili to vedro, ty epizody velkého horka v létě, tak nejpostiženější a nejvíce penalizovaná jsou ta města. Takže a v případě ozelenění nebo vytvoření vegetace ve městě, tak je potřeba zvyšovat biodiverzitu, vysazovat stromy a snažit se eh, snižo, vytvářet takové plochy, které by snižovaly teplotu. Potom druhá věc je znečištění a ve městech máme velké znečištění, zejména co se týká jemných částic ve Francii něco, co pokročilo ku předu. V roce 2019 byla vydána vyhláška, která zakazuje použití pesticidů ve městech. Takže si tam dokonce máme teď hmyz a dokonce i včely ve městech, protože se nepoužívají pesticidy. Potom je další věc, týká se to zemědělství měli nějaké vyhlášky, které eh, zakazovaly hnojení v blízkosti lidských obydlí, ale potom je něco, co jde proti ozeleňování a to chceme propojovat města stále víc. V Anglii byla zpracována studie, jednak ministerstvo zemědělství a pro digitalizaci ho zpracovali, že když, chtě, když chceme vlastně zvyšovat tady toto propojení, tak ty svazky 5G, eh, sítí 5G jsou co nejkompaktnější, tak to vlastně listy eh, na, nacucané vodou, jak si přestanou hrát soulou, takže to je trošku paradoxní. Na jednu stranu chceme propojovat města všude, zavést síť 5G, ale to jde vlastně proti tomu úsilí o vysazování stromů ve městech, takže na to se musíme podívat podrobně než opravdu neuvěřitelným způsobem a všude budeme rozvíjet síť 5G. Děkuji paní Villanueva Ruiz. Děkuji vám, pane předsedo eh, začala COP25 eh, včera, eh, probíhá ve Španělsku, eh, poté co prezident Piněra vyjádřil svou podporu, tak já bych chtěla také říci, že tady je velice důležitá podpora, která je vyslovována například ze strany českého prezidenta. Obecně se vyčítá nedostatečná ambicioznost boje proti klimatickým změnám, také Ehm, tady bude dohoda s Nikaraguji, se Sierí, to je velice všechno důležité. Jde přece o snížení emisí CO2, to je důležité pro zdraví eh, všech lidí. Musíme si uvědomit, že eh, velký, velké procento úmrtí je právě způsobeno eh, znečištěním životního prostředí, zejména vzduchu, který dýcháme. Klimatické změny se tady začínají projevovat a my musíme velmi rychle pokročit. Je tady eh, počet eh, podniků, které způsobují to znečištění, který je v disproporci s tím množstvím eh, znečištění. Dnes můžeme říci, že je to právě jeden z bodů, který se objevuje na COP25. A abychom zlepšili kvalitu eh, vzduchu, musíme pracovat eh, s dopravou, která funguje ve městech. Tady je také individuální eh, odpovědnost jednotlivých lidí. Ty si musí sami uvědomit, jestli opravdu musí po každé jet vlastním autem, jestli mají dojíždět do práce stále na větší a větší vzdálenosti, zda není možné nějak optimálně optimálním způsobem zvládat využívání svého času, ale také náklady, které se věnují na dopravu, zda eh, vlastně je dobré vytvářet velké podniky, kde si vdal, dál, daleko, zda přitom ničit ty malé podniky, které jsou blízko našeho eh, bydliště. Takže když eh, vidíme mladé lidi, kteří protestují v ulicích, tak tady vidíme, jak důležité je bojovat proti klimatickým změnám a k tomu pomáhat pomáhají také zelené plochy v našich městech. Bitva, kterou vedeme za klima, je i politickým bojem a je důležitá pro budoucnost eh, světa. Eh, všichni můžeme mít odlišné názory, ale dýcháme stejným způsobem. Děkuji mnohokrát. Takže teď rád bych vyzval zástupce komise, paní Klaudii Fusko, jestli je tady, ano. Takže jestli byste mohla tedy reagovat na to, co zde zaznělo. Ano, děkuji za vaše, za to, že jste mi dal slovo a také za tyto návrhy, které vítáme. Domníváme se, že v současných podmínkách Města budou hrát stále důležitější roli v boji proti klimatickým změnám a také bych navazovala na to, co zdůraznila paní Šaldemoze například. Města a obce jsou také místa, kde dochází k určitým krizi, krizovým, naléhavým situacím. Mnoho starostů říká, že někdy řeší tyto krize a oni to už dělají. Takže toto usnesení si myslím navazuje na něco, co už se děje. Někteří starost, podle staro, reakce starostů a také jiných zástupců v podstatě máme zde urbanistickou agendu. Máme také Evropskou zelen, Evropské zelené hlavní město, Toto je skutečná politika, kterou musíme provádět ve spolupráci starosty, aby se zajišťovala udržitelnost v širokém slova smyslu. Takže věříme, že to bude pokračovat i v, podmín- v souvislosti se zelenou dohodou, která se bude samozřejmě implementovat. Někteří z vás jste se zmínili o ozeleňování měst, o biodiverzitě v této souvislosti. To je velice důležité a jak víte, komisa komisař příslušný řekl, že je potřeba také předložit strategii v oblasti biologické rozmanitosti. Kolegium komisařů na tom teď pracuje, takže biodiverzita, odpovědnost měst také v obnově, ochraně, zvyšování biodiverzity, to je veli, velmi také těžištěm zájmu komise a její práce. V ostatních odděleních také spolupracujeme například na mobilitě, snižování emisí, nejenom emisí do ovzduší, ale také eh, hlukové emise, hluk tedy. To, to je také důležitá věc. Nedávno zpracovaná zpráva eh, uvádí, že toto je také rušivý faktor v mnoha městech. Já osobně velmi vítám tady tuto myšlenku eh, zavedení roku pro ozelenění měst. Samozřejmě konečné rozhodnutí kolegium, komis, kolegia komisařů bude přijato. Je to hodně práce, kterou je potřeba ještě odvést a dobře propracovat. Ráda bych zdůraznila, že od začátku vašich připomínek zde zaznělo, že to byla iniciativa nevládních organizací, ale my jednáme a spolupracujeme se všemi zúčastněnými subjekty, nejen s nevládními organizacemi, občanskými organizacemi, ale také s průmyslovými podniky. Protože pokud chceme něčeho dosáhnout, tak musíme všichni spolupracovat. Samozřejmě se starosty Vytváří se také síť evropských zelených hlavních měst a musíme spolupracovat na tom, abychom dosáhli výsledku. Takže děkujeme za tuto iniciativu. Samozřejmě bude to vyžadovat pro komisi ještě více času, aby mohla rozpracovat tuto iniciativu a samozřejmě jsme vždy k dispozici pro jakékoliv další informace nebo další vysvětlení. Děkuji. Ano, děkuji vám a chci připomenout eh, termín pro předkládání eh, pozměňovací návrhu. Je to 11 hodin 10. prosince. A 20. nebo 21. ledna eh, to bude předloženo k hlasování ve výboru a v únoru, tedy o měsíc později na plenárním zasedání, to bude předloženo k hlasování celého parlamentu. A nyní se pustíme do bodu číslo 30 to je změna rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o mechanismu civilní ochrany Unie. Na úvod a k diskusi o pozici komise máme Johannesa Lochnu z komise, který k tomu bude hovořit. Děkujeme mu, že je tady. A Johannesi, máte 10 minut, maximálně 10 minut, prosím. Eh, pak dáme slovo zpravodaji. Děkuji vám za příležitost prezentovat tento návrh. Za tímto návrhem je trošku odborná záležitost, tak já se pokusím i z časového důvodu toto schnout. Proč je tady tento návrh? Samozřejmě jeden z důvodů je rozpočet na víceletý finanční rámec. Je tady eh, vlastně letos důležité předložit to v rámci sektorové legislativy. V rámci víceletého finančního rámce eh, vidíme, že tady máme z celkového rozpočtu 27 miliard, 1,4 eh, miliard tady tato kapitola eh, má využít určité streamlining z víceletého finančního rámce, protože to spadá pod různé rubriky Eh, jedna vůči vnější části mimo EU a druhá vůči eh, samotné EU. To je dosti složité. A teď bych chtěl uvádět jeden bod, který je podle mého názoru velmi důležitý k pochopení. Eh, civilní ochrana tady do velké míry závisí na členských státech, protože je to v národní pravomoci. Nefinanční návrh, který tady máme, je vyškrtnutí přílohy 1 ze současného rozhodnutí, protože eh, s reformou systému, eh, která má eh, dát mnoho kritických fondů v členských státech, tedy kapacitní rezervy v EU, kterým se říká Call Rescue, tady vlastně dochází ke změně pro nás tedy není možné udržet tato procenta. Také bych chtěl říci, že ve skutečnosti tyto, tato procenta jsou na úrovni závazků, nikoli na úrovni plateb, e, takže nemůžeme vlastně e, tady z tohoto nic vyvodit pro skutečné provádění a pro skutečnou prevenci, která probíhá. Nestačí to tedy pouze plánovat, důležité je vidět, jaká je pak realita časová tabulka, jak doufáme, trialogy by měly začít brzy začátkem roku 2020. A protože máme několik ne přímo finančních návrhů, ale jsou tady přímo eh, určitá sumy, je tedy důležité, aby to bylo uzavřeno co nejrychleji bude možné. A ještě bych asi řekl tři důležité věci. Budeme potřebovat velkou podporu ze stranu Evropského parlamentu, abychom dostali rozpočet, který nám umožní spolufinancovat potřeby některých členských států. Někde jde o velmi nákladné věci někdy například eh, eh, zdravotní eh, evakuace letadly v případě závažných nákaz, jako je například nákaza ebolou. Takové věci někdy v Evropě ještě vůbec ani neexistují. Pokud existují, tak jsou velmi nákladné a my vás prosíme o podporu. Druhá věc od provádění rozpočtu, což je odpovědností komise, v tomto systému je tady vlastně především otázka ochoty členských států vytvářet prostředky, které budou umožňovat přípravné a preventivní aktivity. Potřebujeme flexibilitu v rozpočtovém plánování. Pouze s takovou flexibilitou budeme moci eh, mít jistotu, že rozpočet opravdu budeme plnit eh, stoprocentně. A tady bych chtěl zdůraznit, že vyškrtnutí přílohy 1 nesníží eh, tu částku, kterou chceme věnovat prevenci. Ve víceletém finančním rámci počítáme s určitou částkou na prevenci a to si myslíme, že je nejdůležitější. Vlastně je tam nárůst o 40 pro nadcházející eh, víceletý finanční rámec oproti stávajícímu. Rada tuto otázku samozřejmě velmi podrobně diskutovala a já stručně okomentuji, co tam zaznělo. Je, Za prvé je tady možnost uspůsobit víceletý finanční, víceletý, eh, víceletý pracovní program. A chci tady vysvětlit, že způsob, jak to funguje nyní, neumožňuje eh, každý rok eh, využít rozpočet. Vždycky tam zbydou nějaké návrhy. Prostě odpověď je, že eh, tady jsou přetížení a že tady není možné toto všechno realizovat. My tedy chceme podpořit Eh, víceletý pracovní program, to by nám umožnilo pracovat s obdobím pěti let a také by to usnadnilo provádění eh, odvedení eh, té skutečné práce, zejména v oblasti prevence. Flexibilita by takto byla k dispozici, když by vznikl víceletý pracovní program. A další aspekt Eh, by bylo umožnění nepřímého řízení. Tak bychom mohli mít eh, více peněz relativně složitým systémem spolufinancování, vytváření nových eh, aktiv. Tady vlastně členské státy získávají tyto, tato aktiva. Členské státy se musí Eh, zapojit do pořizování. A pak by tady vznikl, eh, vznikla síť, která umožňuje vědecké, vědecké znalosti i vzdělávání. Členské státy by dali přednost tomu, aby sekretariát 12 zemí byl eh, v Evropské komisi. My si myslíme, že to smysl nedává, protože eh, instituce jsou velmi dobře schopné takto postupovat. My bychom tedy měli takto vlastně nepřímé řízení, aby bylo možné financovat eh, všechny tyto kapacity v členských státech. Toto je celkem zajímavý vývoj. Některé členské státy zdůrazňují, když eh, projednávají eh, rozhodnutí 1313, že eh, operace s aktivy, které pocházejí z Evropského operačního půlu, že by tady to mělo být omezeno na 75 nákladu na do, dopravu. Ano, doprava je důležitá, ale operační náklady jsou dražší než náklady na dopravu. Některé členské státy na tom velmi trvají, když eh, mají působit například v Mozambiku, tak si tady uvědomují, že pravděpodobně to nebyl dobrý postup. A my v komisi jsme vždycky zdůrazňovali, že eh, bychom měli být eh, velkorysejší, když jde o operace mimo EU, protože civilní ochrana je velice eh, účinný a přitom i relativně levný nástroj působení a je to tedy možné zvýšit na 75 operačních nákladů. A konečně, a toto je nedávný vývoj, kde jsme si to kolektivně neuvědomovali, když začínala jednání do takovýchto podrobností. To je prostě ta otázka. Systém Galileo může být do budoucna použit, aby byli varováni občané v případě katastrofy. Buď o katastrofě, která už proběhla, nebo katastrofě, která se blíží to je informace eh, ze satelitů. A my samozřejmě potřebujeme někoho v členském státě, kdo to bude koordinovat. Takže tady vlastně eh, to znamená, že orgán civilní ochrany členského státu nám musí sdělit, kdo je ten kontaktní bod v členském státě eh, pro takovýto systém. Ideálně naše kolegové a kolegové z Galileo by tedy měli jeden, jedno operační rozhraní pro každý členský stát, ale to je trošku formální e, pozměvací návrh. Prostě důležité je, aby tento kontakt opravdu e, byl jmenován. A na závěr e, na závěr bych chtěl apelovat na váš výbor. Prosím, eh, pochopte, že letos jsme se vrátil, jsme vrátili 45 milionů eur do rozpočtu EU eh, e právě protože členské státy nebyly dost rychlé ve vytváření aktiv. Ehm, prostě musí se obrátit na ministra financí, musí vypsat eh, výběrové řízení a podobně. Měli bychom tedy jim dát určitý termín, eh, například na příští rok, aby přesně věděli, k jakému termínu je třeba vše realizovat, aby bylo možné plnit rozpočet stoprocentně. Já eh, tedy myslím, že letos, letos byl rok kratší, protože Eh, teprve v březnu byla schválena legislativa, takže to rozhodně eh, je není důvod, proč by se měl rozpočet snižovat. Eh, chceme dělat rozumné věci na základě tohoto rozpočtu a v Evropě i mimo Evropu v létě bylo úplně jasné, že ty prostředky potřebujeme, že potřebujeme navýšit kapacity, které máme v Evropské unii. Děkuji vám za pozornost. Děkuji. A, e, já musím říci, že civilní ochrana je jedna z otázek, kterou nediskutujeme příliš často, ale přitom je to klíčová věc e, kterou provádí Evropská unie. To říkáme v našem výboru zcela jasně. Takže děkuji vám Děkuji za toto, i když vy jste říkal, že je to jenom povrchové prezentování věcí. Takže já se teď obracím na našeho zpravodaje, pana Angelo Kise, Androla Kise, aby nám řekl, eh, jaká je jeho pozice na úvod této diskuse. Eh, Děkuji vám mnohokrát. Nebudu opakovat to, co již zmínila Evropská komise během své prezentace. Účastnil jsem se posledních jednání jakožto stínový zpravodaj. Vyjednávání s radou byla složitá, to je pravda, ale podařilo se nám to. Evropská unie nyní má k dispozici nástroje, který umožní čelit těmto stále častějším přírodním katastrofám či jiným katastrofám. Přestože máme jiný přístup než Rada, podařilo se nám nakonec společně vytvořit RESC-EU, která slučuje zdroje jednotlivých členských států. A je to ze značné části spolufinancováno z Evropské unie. 80 až 90 dokonce v některých případech 100% financování u určitých nouzových záležitostí máme k dispozici. Nicméně tyto mise nebudou pouze vnitrostátní. Pokud některý členský stát bude potřebovat pomoci, tak budeme vždy připraveni reagovat a na pomoci mu. Vytváříme tedy na evropské úrovni nový stupeň ochrany který má zajistit, že žádná země již nebude bez pomoci a izolovaná. Poprvé dáváme možnost členským státům lépe využívat evropské finance a obnovovat vnitrostátní prostředky, které se k tomuto používají na základě této dobrovolné báze prostředků. Nicméně eh, zde nebyly dány Evropské komisi dostatečné prevenční pravomoci, které jsme chtěli, co se týče přírodních a jiných katastrof. Přesto všechno se nám podařilo zajistit určitou úroveň bezpečí. Mechanismus bude spuštěn členským státem. Evropská komise se potom může zabývat preventivními opatřeními, které se použily a pokud to bude potřeba, tak může předložit doporučení dalších opatření, které může členský stát následně učinit. Od března, kdy vstoupí tento nový rámec, vstoupil tento nový rámec v platnost, už jsme viděli pozitivní výsledky. Šest zemí se účastnilo toho resk EU, tedy těchto nových sloučených kapacit a posílilo to jejich kapacitu. Viděli jsme to poprvé už použito v létě v mé zemi, v Řecku, kdy jsme kdy tedy Řecko apelovalo na zpřístupnění těchto zdrojů kvůli požárům, které u nás propukly v říjnu na jednom ostrově. A byli jsme schopni nakoupit si zařízení, které jsme používali v boji proti těmto požárům, ale netýkalo se to jenom tohoto zařízení, týkalo se to také medicínského zařízení a dalších věcí tohoto typu. Kromě toho Evropská komise nám ve své prezentaci říkala, že naším cílem bylo zajistit, aby tento soli, toto solidární združování prostředků bylo dostatečně vybaveno Rozpočtový výbor souhlasil si 4 miliardami euro do roku 2027 a to nám připadne velice rozumná částka. Podporujeme to a uvidíme, jak to bude vypadat během dalších vyjednávání. Je to konec konců investice do budoucnosti. Musíme se postarat o to, abychom byli schopni se postavit dopadům klimatických změn, včetně všech katastrof, které z toho můžou vyplývat. Myslím si, že to je tedy dobrý způsob, jak opravit chyby z minulosti, kdy se řada problémů neřešila během předchozích reform. Takže rada vyjádřila svůj postoj. Situace vypadá dobře i co se týče prostředků, které jsou k dispozici v rámci tohoto dobrovolného jejich sloučení. Budeme tedy schopni poskytnout pomoc snad i mimo rámec Evropské unie. A já myslím, že je dobré, že členské státy eh, budou mít možnost k tomu využívat systém Galileo, aby třeba vysílali občanům eh, tísňové zprávy, především těm, kteří se nachází v nebezpečných zónách. Nemůžeme ale usnout na Vavřínech, nestačí, abychom měli jenom povinnost, je potřeba, abychom tlačili na to, aby všechny členské státy tento systém využívaly. A říkám to z toho důvodu, že vidím i negativní příklad ve své vlastní zemi, v Řecku. Po řadě let různých vyjednávání, kdy ten systém pořád ještě nebyl v praxi zaveden, ten systém v podstatě je neaktivní, lidi ho nemůžou využít, takže u stávajících katastrof nejsme schopni využít. Já jsem o tom hovořil, i když jsem předkládal na začátku roku návrh zprávy. Díky spolupráci se všemi kolegy a kolegyněmi z různých skupin zajistíme text, který se postará o to, aby tento nový systém byl dostatečně vybavený a tak, aby evropští občané byli bezpečí, ať už se nacházejí v jakémkoliv členském státě. Děkuji. Děkuji. No, no, Malo tady není. Nevím, jestli někdo za EPP si chce vzít slovo. Pan Stefanu, co za Renew, prosím, máte slovo. Vystoupím zde za, za stínového zpravodaje naší skupiny. Děkuji mnohokrát za vaše vystoupení, blahopřeji, jenom mi není úplně jasné načasování. Kdy se musíme rozhodnout? To je první věc. A za druhé chci říci, že souhlasím s tím, co jste říkal o Rescue EU a Evropském mechanismu civilní ochrany a o tom, že je potřeba, aby proběhla zásadní rozprava u víceletého finančního rámce. Protože to, co teď máme, to jsou opravdu drobné. Krize se objevují stále častěji, jsou stále silnější a prostě my se snažíme někde schrastit dvě helikoptery tamhle a, a nějaké skupiny dobrovolníků tamhle. Vždycky to necháme na léto, pak se objeví nějaká krize, nouzová, a snažíme se prostě to nějak zaplácat. A mám pocit, že evropští občané chtějí, abychom připravili něco koherentnějšího a finančně vybavenějšího. Děkuji. Poskytnu aktuální informace o všech harmonogramech. To byla vaše první otázka a i zpravodaj se k tomu bude moci vyjádřit. Jenom tedy pro vaši informaci. 10. prosince v 11 ne. Ne, ne, pardon, pardon, to jsem řekl úplně špatně. Dívám se totiž na papír z minulého bodu, takže ignorujte, co jsem řekl. 10. prosince je to datum, ale to má být připraven návrh zprávy. Pak se bude zvažovat 20. a 21. ledna s tím, že 28. ledna v 11.00 bude termín na podání pozněvacích návrhů. Marget Auken tady není, tak v tom případě Silvia Sardone, prosím. Děkuji mnohokrát. Děkujeme za prezentaci tohoto systému. Bylo řečeno, že je to způsob, jak zvyšovat solidaritu mezi členskými státy. Říkáte, že potřebujeme více evropských financí. Já bych ráda tomu všemu lépe rozuměla. Já tedy dám peníze Evropské unie, která nakoupí helikoptery a bude školit lidi, kteří potom možná budou pomáhat u mě. Já si nejsem jistá, jestli tomu rozumím. V Itálii mechanismus civilní ochrany funguje výborně. A mám pocit, že toto není pro nás úplně zajímavé. Protože se může úplně klidně stát, že budeme platit daleko více, než dostaneme zpátky. Evropská unie by měla kontrolovat používání těchto fondů. Teď kompetence mechanismu civilní ochrany stále zůstávají na úrovni členských států, takže nevím, jestli tomu dobře rozumím. Jestli Itálie tady toto potřebuje, mně to připadne trochu bláznivé. Máme různé členské státy, které se nacházejí v těžké situaci, ale kdo vlastně rozhoduje o tom, ve které země se bude zasahovat? Jak to celé vypadá? Například. My si nemůžeme dovolit řadu věcí, protože ne, a, ne, a investovat do řešení klimatické krize, protože vždycky dostaneme méně než Francie a Německo. Děkuji. Aleksandr Vondra tady, myslím, není taky. Dobrá. Tak v tom případě paní Konečná GUE je tady. But I'm fine. I only heard it. Sure? Okay. Nemusím mluvit. Děkuji, jenom bych opakovala. Dobrá, ještě někdo si chce vzít slovo? Prosím, ale nevidím přesně, kdo to je. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já jsem chtěl říci, že pracuji eh, v mechanismu civilní ochrany ve svém regionu a chtěl jsem předložit pár argumentů týkající se Itálie. Civilní ochrana u nás vznikla v roce 1967 na základě zemětřesení v provincii Veneto. Vzniklo tedy hnutí dobrovolníků a časem z toho hnutí vznikl systém civilní ochrany. jak říkala kolegyně, ten systém je u nás skvěle organizovaný a opravdu italská civilní ochrana má celosvětový věhlas. V případě zemětřesení jsme byli schopni pomoct nedávno v Rumunsku, předtím v Řecku. Takže vždycky, když něčemu takovému dojde, tak my se účastníme a pomáháme. V naší zemi existuje zvýšené nebezpečí zemětřesení, proto jsme ještě posílili u nás systém civilní ochrany. A já se chci dostat k tomu, co říkala naše kolegyně. My samozřejmě můžeme souhlasit s koordinací na nadnárodní úrovni, ale tím pádem se vlastně vzdáme operační autonomie, která je pro nás celá nezbytná. U nás třeba v Itálii máme centrály, které jsou schopny okamžitě reagovat, když dojde k přírodní katastrofě. Dělají to sami a dělají to efektivně. A bojíme se o autonomii Itálie, která může být ohrožená rozhodnutími zvenčí. A nakonec si říct, že mi ještě jedna věc připadne důležitá. Jedná se o velmi citlivou oblast. U nás v této oblasti působí hodně dobrovolníci. Lidé pomáhají dobrovolně těm, kteří se dostali do nouze a nevezmou si za to ani euro. My máme pocit, že i na celoevropské úrovni by to mělo fungovat podobně tak bychom mohli, schop, mohli pomoci v případě přírodních katastrof, včetně zemětřesení. Prosím, máte k tomu ještě něco? Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Bude se hlasovat plénu. Kromě, děkuji tedy za to, že jste zmínil termíny. Já jsem jenom k tomu ještě chtěl říci, že tady nebudeme nahrazovat vnitrostátní systémy civilní ochrany, které již existují a existují ve všech členských státech, nejenom v Itálii. Proč jsme tedy chtěli vytvořit ten systém Rescue? Z toho důvodu, že v roce 2017 Portugalsko požádalo členské státy o pomoc. A nikdo nereagoval. A lidé umírali v požárech. A předseda komise Juncker tehdy řekl, že prostě nemůžeme posílat jenom soustrastné dopisy rodinám obětí, že je potřeba udělat daleko více. Čili to není jenom nějaká módní, to není žádný módní výstřelek, to je prostě základní lidská potřeba v Unii i mimo ní. A z toho důvodu jsme se rozhodli, že vytvoříme tento společný společný nástroj, společný prostředek, teď je na něho 1,4 miliardy euro. Když se prostě objeví nějaký takový případ, tak jsme chtěli zajistit, aby jakýkoliv členský stát, ať už je bohatý nebo ne, takovou to pomoc mohl dostat. To bylo prostě cílem toho resc EU. A vyjednávali jsme o tom i tady v Evropském parlamentu. A pak k tomu chci říct ještě jednu věc. Pochopitelně, že se vždycky objeví problémy, my to nezakrýváme. Myslím, že řadu z těch problémů jsme vyřešili. Podívejme se třeba na náklady. Když se vyjednávalo, tak jsme říkali, že členské státy by měli platit za použití těchto záchranných prostředků, pakliže je využívali více než třikrát. Tam se ten problém zase vyřešil. Pokud se pořádně vyjednává, tak jsme schopni dosáhnout svého cíle a ten mechanismus Resk eu eh, bude opravdu mechanismus solidarity pro eh, lidi žijící v Evropské unii. A čím víc to bude sjednocené, tak tím lepší do budoucnosti. Děkuji. Komise určitě dostane ještě slovo. Můžu požádat zástupce komise, aby odpověděl. Děkuji, pane předsedo. Já jsem zapomněl ještě na jednu věc a rád bych využil té příležitosti, že znovu dostávám slovo. Rád bych vás všechny buď to individuálně pozval do a přímo tady v Rue de la Loa do toho střediska pro koordinaci a pomoci, kde může proběhnout diskuse ještě podrobnější. A pak jsem chtěl ještě říct jednu věc, zcela zásadní. Jedná se o podpůrnou kompetenci, není to ani sdílená kompetence. Tady nejde o vytváření nadnárodní mocnosti nějaké. A pak chci ještě potrhnout to, co říkali vážení poslanci a poslankyně. Mají pravdu, že Itálie má skvělý systém civilní ochrany a to tež platí pro Španělsko a pro Francii. Nicméně, občas se stane, a není to jednou za pět let, že tyto země si vzájemně žádají o pomoc, protože prostě sami důsledky velké katastrofy nezvládají. Dám vám jeden příklad. Třeba lesní požáry. Chorvatsko nikdy nežádalo o zásadní pomoc. Když se podíváte na tu flotilu, kterou tedy potřebujete, abyste byli schopni se eh, pojistit pro každý případ, tak kdybyste to chtěli mít stejné ve Francii, v Itálii, v Portugalsku, v Řecku, tak byste si museli koupit dalších 65 letadel a to by vás stálo každé 40 milionů euro. Takže nám jde o ušetření peněz pro všechny státy a to tím, že vytvoříme evropskou rezervní kapacitu, kterou můžete využít v té či oné zemi. Nebude to vlastnit Evropská unie, budou to vlastně členské státy. Když Švédsko bude potřebovat pomoc, tak zrovna v tu chvíli je poměrně nízké riziko, že budou hořet na jihu lesy a ty letadla z Itálie můžou přeletět na sever. Stává se ale, že na jihu je vysoké riziko ve všech zemích a že vlastně žádná země nemůže dát letadlo jiné a nemáme žádné rezervy. A pro takovéto extrémní situace si myslíme, že je smysluplnější koupit 10-15 letadel na evropské úrovni, spolufinancovat je a dát je k dispozici členským státům. Tady chci říci, že to jsou kapacity nad rámec národních kapacit. My tady tímto nevytváříme za evropské peníze národní kapacity. Jde o kapacity Evropské unie. To je jeden případ. A druhý případ, nebo scénář je takový, že členský stát kapacitu nemá. Evropě třeba nemáme civilní orgán, který má velkou polní nemocnici. Itálie by si ji chtěla pořídit a my to chceme podpořit, protože se může stát, že dojde k rozsáhlé katastrofě, kde budeme potřebovat polní nemocnici. Plus nikdo v Evropě si nekupuje letadlo pro evakuaci vysoce infekčních osob, protože prostě příležitost, že budete, nebo pravděpodobnost, že budete muset evakuovat někoho s ebolou nebo s podobnou chorobou je velice nízká. Nicméně, pokud se to stane, tak hrozí obrovská katastrofa, pokud proto nebudeme vybaveni. Takže jsme se rozhodli, že to koupíme z evropského rozpočtu kolektivně s tím, že ty prostředky budou vlastní členské státy. My jsme k tomu vždycky přistupovali takto. Co je potřeba, aby Evropa udělala proto, aby pro členské státy bylo levnější pořídit si efektivní systém? a aby si všechny státy nemuseli kupovat všechno, což třeba ani nebudou potřebovat, kromě nějakého extrémního příkladu. Sdílení zdrojů, sdílení odpovědnosti nám ušetří spoustu peněz a zároveň navýší bezpečnost evropských občanů. Děkuji vám. Děkuji mnohokrát. Abych tedy. Takže návrh zprávy musí být hotov do 10. prosince budeme mít příležitost diskutovat o obsahu 20. a 21. ledna. A lhůta pro pozměňovací návrhy 28. ledna do 11 hodin. A potom budeme ve výboru hlasovat 5. března a 13. března na plenárce. Máte ještě nějaké otázky nebo požadujete ještě nějaká vysvětlení další? Děkuji, pane předsedo. Ano, velmi stručně malé upřesnění. Za prvé děkuji komisi, protože podle mého názoru to vysvětlení bylo mm, dobré, usvět, ucelené, mm, na rozdíl od těch mezer, které jsou v tom dokumentu. Abych reagoval na to, co řekl zpravodaj, tak mm, v, prosi, v srpnu 2018 v Itálii. Fiušila, to, vlastně v srpnu máme často v Itálii, v Portugalsku a tak dále významné problémy, stejně jako ostatní země Jižní Evropy s, po, s požáry. To je samozřejmě, je tedy důležité, abychom vlastně nepodcenili angažovanost jednotlivých zemí. My jsme poslali Portugalsku tehdy pomoc. Děkuji. Ano, ještě vteřinku. Určitě budeme mít ještě příležitost, aby různí, různí kolegové mohli přispět. Tak pan zpravodaj velmi stručně budou ještě příležitosti předložit pozměňovací návrhy a diskutovat o obsahu té zprávy. Tak velmi stručně. Já jsem hovořil o té přírodní katastrofě v 2017 kde, umře, kde umřeli lidé, nikoli v roce 2018. Dobře, tak toto bylo užitečné vyjasnění. Než se tedy posuneme k dalšímu bodu pořadu jednání, tak bych jen informoval eh, že zde máme skupinu návštěvníků v našem výboru. Jsou to členov, členové místní vlády Rumunska. Jste velmi vítáni zde v našem výboru. Doufám, že uvidíte, že pracujeme velmi v těsné spolupráci s lokálními institucemi a místními vládami. Ta spolupráce je nesmírně důležitá, takže buďte zde vítáni. A... <laughs> We now... Nyní tedy se můžeme posunout k bodu 31. To je výměna názoru s komisí o posouzení právních předpisů Unie týkajících se krve, tkání a buněk. A myslím, že zde máme zastoupení komise, kteří a, vyz, a vyzývám zástupce ředitele DG Sante, pana Martina Sejšela, aby nám prezentoval toto to, to téma. A prosím vás, abyste hovořil tedy stručně a souhrně. Děkuji. Děkuji za slovo. Ano, takže prezentace nám běží, než tedy budeme hovořit o vlastním hodnocení a zákonu Evropské unie, tak bych Eh, rád učinil určitých tak bych rád řekl, na koho se tato legislativa vztahuje. Legislativa ohledně krve se týká bezpečnosti a kvalitě. Týká se to asi 25 milionů transfuzních jednotek za rok, také 8 milionů litrů plazmy. A ta samá legislativa pokrývá také na schromáždění 8 milionů plazmy, krevní plazmy za rok. To je důležitá látka samozřejmě pro různé vzácné, vzácné leč, leč, lékařské prostředky. Tři typy terapie. Jedna jsou to kmenov, krevní kmenové buňky, například z kostní dřeně. Zhruba 35 tisíc pacientů za rok potřebují tyto transplantáty krevních kmenových buněk. Druhá léčba se týká eh, léč, lékařsky asistované reprodukce a zde nám pomáhá evropská legislativa zajišťovat bezpečnost a kvalitu 8 tisíc cyklů ročně. Potom se to týká eh, náhrady jednotlivých buněk, kostních, eh, vlasových, v očních bulvy, bulv, bulv rohovky a tak dále. Mělo, měla by toto legislativa zajišťovat kvalitu a bezpečnost eh, těchto materiálů a léčeb, lékařských prostředků. Jenom abych připomněl trošku historie, členské státy nám poskytly mandát eh, pro určité zdravotní krize v letech 90. a 80. a 90. letech. Tam šlo o šíření HIV, hepatitidy C, krevními transfuzemi a jiné nemoci jako Kreuzfeld, jako, Jakobova nemoc a byla to vlastně reakce na tuto krizovou situaci, kdy ta legislativa tedy byla zpracována tak, aby se zajišťovaly vysoké standardy bezpečnosti a kvality také podle smlouvy o fungování Evropské unie oba právní rámce Evropské unie, jak pro krev, tak pro buňky a tkáně, stanoví vysoké kvalitativní standardy. Další věci se potom řeší na úrovni členských států, jak podle principu subsidiarity. Evropská legislativa zajišťuje kvalitu a bezpečnost. Sledování od dárce po testování, shromažďování, eh, pro procesní záležitosti, skladování až po pacienta. Byla to směrnice z roku 89 pro standardy ohledně buněk, to byla směrnice 2004. Z roku 2004 mm, někteří z těch dárců mohou být samotní dárci, potom když se tedy posuneme k hodnocení vlastnímu, jak probíhá toto, tak klíčová otázka, na kterou se snažíme odpovědět, zda tyto dvě směrnice, které už mají 15 let, zda splňují svůj účel, to znamená, zda pomáhají zajišťovat bezpečnost a kvalitu tady pro tyto cené léčby a potom zda ty dvě směrnice nejenže jsou stále vhodné pro svůj účel, ale zda vlastně odpovídají vývoji v techno- moderních technologií. Dva, prováděl se dvouletý proces schromažďování údajů v rámci otevřených veřejných konzultací. Schromáždili jsme více než 200 odpovědí od různých zúčastněných subjektů. Také jsme vedli velice dobré diskuse se, se s asociacemi pacientů, s profesionálními profesními organizacemi. Hovořili jsme s, jedn, s při, relevantními evropskými agenturami pro kontrolu a prevenci chorob, s kolegy z Evropské komise a z dalších institucí. Také jsme tam schromažďovali eh, snížnosti, zadávali jsme externí eh, studie, externí eh, dotazníky a organizovali jsme, zapojili jsme všechny zúčastněné subjekty do toho. Poslední akce se konala 28. října. Tam byl zastoupen i výbor Envy na této důležité schůzi. Takže za prvé dobrá zpráva z tohoto hodnocení je, že právní rámec Evropské unie je vhodný stále, že nedošlo k žádným významným krizím od té doby, kdy byly, byla schválena tato legislativa. Tam jsme řešili také problémy různých patogenů jako Zika a další reakce byly dobré. A široká většina zúčastněných subjektů na těch konzultacích odpověděla, že evropská legislativa zvyšuje bezpečnost a kvalitu a že by to nemohlo být dosaženo pouze na národní úrovni bez této evropské legislativy. Takže když se tedy posun, posuneme nyní k určitým obavám, které vyplynuly z tohoto hodnocení, souvisejí zejména s tím, zda ten uh, právní eh, rámec je vhodný pro budoucnost. Některé, některá technická ustanovení už vlastně jsou zastaralá, protože je to oblast, která se velmi rychle mění, technologie, nová rizika, kterým čelíme, společenské změny také. Na druhé straně ta legislativa je někdy velmi podrobná a je obtížné ji často měnit a legislativa také nepokrývá některé nové léčby, jako využití mateřského mléka například, nebo další. Druhá věc byla, že některá ustanovení nejsou vhodná k tomu, aby vlastně řešili podmínky v dnešní v tomto oboru. Je to eh, biotechnické odvětví, které se rychle vyvíjí Potom je zde také potřeba, aby národní orgány rozvíjely své kapacity a nové schopnosti. Pak se týk, by zde byly také otázky nezávislosti a efektivity, například těch inspekcí, které se konají v, inter, v dvouletých intervalech v současné době. A zdá se, že některá ustanovení nejsou dostatečně jasná potom někteří občané možná nejsou dostatečně chráněni. Dárci například, eh, jich není dostatek, protože se zvyšuje potřeba a jsou tam určitá omezená ustanovení, která musí být posílena pro ochranu dárců a také některá ustanovení pro monitorování eh, zdraví dětí a této léčby použité u dětí. Další se týká, eh, zjištění se týkalo inovací, které není optimálně zprostředkováno. Jsou zde určité inovativní léčby, které vyžadují inovativní eh, důkazy, inovativní postupy založené na efektivnosti. Je zde mnoho inovací v rámci Evropské unie které vlastně překračují, požadují kombinaci nových eh, základ, právních rámců, je to kombinace nových typů technologie a to vyžaduje větší jasnost, jasněji stanovený právní zá, rámec. A páté a konečně, a důležité zjištění bylo, že jsou nedostatečná ustanovení pro zajištění dostatečného hodnocení například velká závislost na plazmě a tká, některých tkáních ze Spojených států. A vidíme zde také potřebu zlepšených ustanovení v rámci této legislativy takže jsou samozřejmě další podrobnosti, které jsou k dispozici na, této internetové, na těchto internetových stránkách. Toto byly takové základní, základní zjištění, která vyplynula z těch veřejných konzultací a ze studie. Komise samozřejmě všechno toto eh, zohledňuje. Jsou zde další eh, důležitá data, která vyplynula z těchto konzultací a potom je se požaduje také eh, vlastně jaksi soustředěnější schromažďování platby, to, eh, plazmy. Toto jsou všechno důležité věci, které vedou k dalšímu kroku, který spočívá v tom, že komise tedy rozhodne, jaký další krok bude dostatečně zohledňovat všechna tato zjištění vyplývající z těchto studií. Děkuji to bylo velice srozumitelná, srozumitelná a ucelená prezentace, přehled eh, situace a problémům, kterým čelíme eh, v, v protože mnoho lidí samozřejmě ví, že potřebuje tuto léčbu. Mám zde informace o řečnících. Nejprve ale bych ale dal slovo tedy zástupcům politických frakcí, jestli je zde máme. Pan, pane Lange, chcete tedy udělat ten první krok? Paní Lange? Ano, děkuji. Já myslím, že tento přehled, který jsme dostali od komise, ukazuje obtíže, které tady jsou. Ano, říkáte, původně legislativa měla zajistit bezpečnost těch materiálů a je tady celá řada otázek, které se řešily v těch zjištěních, které vyplynuly z přehledu. E, jsou to často etické aspekty, včetně nových terapií a dostupnost materiálů, to je také ovšem spojeno s rozhodnutími provedenými na národní úrovni ve vztazích vůči dárcům a podobně. Ráda bych od komise slyšela, co myslí, že je cestou vpřed Normálně by se samozřejmě soustředovali na otázky bezpečnosti, ale jsou tady i etické otázky. A další otázka z mé strany se týká přeshraničních aspektů, protože to byla jedna z věcí, která se ve výzkumu ukázala kolik těch eh, tkání či buněk se eh, přepravuje přes hranice. Ano, eh, my když jsme přijímali tuto legislativu, tak jsme měli tuto věc eh, na mysli, že tady je třeba disponibilní materiál v jedné zemi a ten je zapotřebí v jiné zemi, jak se eh, tedy dochá, jak dochází k výměně toho materiálu a jakém je to množství. A konečně legislativa říká, že například eh, v případě buněk z vajíčka by dárci měli být, no teď trošku eh, vlastně přeskakuji. Ve Španělsku se například ukázala, že vy jako žena dostanete určitou eh, platbu 1500 eur za to, že poskytnete své vajíčko a 1500 eur to může být celkem docela dost peněz. V jakém případě je to tedy opravdu svobodné rozhodnutí bez jakéhokoliv nátlaku na toho dárce nebo dárkyni? Jak se díváte i na tyto aspekty? Děkuji. Děkuji. A za SAD eh, Nikolas González. Děkuji, pane předsedo. Ano, to, co nám tady řekla komise, Eh, to je prostě reakce na směrnici Eh, která se týká eh, všech těchto otázek, disponibility těchto materiálů v Evropě. A věci, které nás někdy trápí, nejsou pouze otázky bezpečnosti, eh, objevení se nových, malací, mala, nových nemocí, které se mohou šířit, také otázka migrace. To všechno jsou prostě případy, které vyžadují kontrolu tkání, které musí být velice mm, přísné. Trápí mě i otázky etické že eh, nedávno jsem přišel zprávu, že eh, se používají eh, dárci materského mléka a pak toto mléko se posílá jako obchodní produkt pro předčasně narozené děti s určitými obtížemi, jakož, jakožto náhražka normálního mléka tak bych chtěl vědět, zda takovou možnost také zvažujete. Já to ještě jednou vysvětlím. Prostřednictvím organizací, eh, které usilují o zisk, se schromažďuje mléko, eh, které se později usuší a protože na normálním trhu se nedá koupit mateřské mléko, tak tady oni se snaží eh, na nemocniční trhy nabídnout takovýto produkt, takovéto sušené mateřské mléko eh, pro předčasně narozené děti. Chtěl bych vědět, jestli taková věc se zvažuje, jestli k ní dochází. Eh, zda by to mělo být zahrnuto do nové směrnice. A konečně, co tady již bylo řečeno o eh, dárkních eh, vajíček eh, v Španělsku. Ano, že tady dochází k platbě. Jakým způsobem je možné toto regulovat ze strany Evropské komise i ze strany našeho parlamentu? Děkuji. Děkuji. A další řečník za Renew, paní Trile Lenoir. Děkuji vám, pane předsedo. E, není nás tu mnoho, tak e, já se také e, budu snažit položit určité otázky panu zástupci ředitele. Děkuji mu za jasné vysvětlení věcí v úvodním slově. To nám přineslo celou řadu informací. Pokud jde o velký počet nemocných s autoimunními Eh, nemocnými, potřebují prostě eh, dostat plazmu. Ano, to je rostoucí potřeba a reakce na tuto rostoucí potřebu, jak jste řekl, je poskytnout tyto eh, terapie. Evropská unie tady závisí na velké množství dovozu těchto látek, těchto materiálů, především ze Spojených států. Samozřejmě, že taková závislost může být riskantní pro uspokojení poptávky, takže je třeba vytvořit vytvořit si dostatečné rezervy. Problém se řešil z hlediska eh, různých způsobů i vděčnosti vůči dárcům. Já jsem z Francie. Francie trvá na eh, darech eh, zdarma, mm, eticky vzato, jen takovéto dary jsou u nás uznávány. Chápu, že jinde jsou jiné postupy. Ptám se, co zvažujete jako možnosti, aby Evropská unie se stala nezávislou na Spojených státech a vytvořila si dostatečné vlastní zásoby Eh, oba ty postupy zmíněné jsou v tom asi samozřejmě potřebné. Říkáte, že kontinuita nabídky je také ovlivněna klimatickými změnami a to, že na evropské území se dostávají eh, komáři čikunguna a zika, které přináší nové eh, choroby. Takže i tady před několika měsíci v mém vlastním městě došlo k sbírce, kde byly případy nemoci dengue a nilské horečky, kde nebylo možné tím pádem provést transfuzi. Eh, když zvážíme, co jsme eh, řešili před chvílí z hlediska civilní ochrany, tváří tvář různým rizikům, eh, Jaké opatření navrhujete v případě zdravotní krize? A když dovolíte, tak právě dnes dopoledne mě kontaktovala rodina jednoho nemocného ve věci otázky rozdělení eh, tedy hlavně eh, kmenových buněk, eh, kostní dřeně v případě osob nemocných leukemií. Prosím, zaznamenali jste nějaké rozdíly mezi různými zeměmi u takových dárců? A pokud ty rozdíly jsou, tak jaké stimuly můžeme použít v těch zemích, které mají určité spoždění, abychom tedy zajistili opravdu etickou etičnost těchto eh, dárců v celé Evropské unii. Oh. No, eh, omlouvám se, bojoval jsem s mikrofonem. Děkuji. Nevidím tady další koordinátory. Pan Vondra, paní Moody, nikoli tak v tom případě eh, můžeme dát slovo eh, řečníkům z eh, členů výboru, pan Mury. Děkuji vám, ano, děkuji za velice hezké přivítání těchto budoucích členů místní samozprávy. Já jsem opravdu velice rád, že tady mohou být a mohou sledovat tuto zajímavou diskusi. Já sám jsem také z, z Rumunska a já tedy přejdu do rumunštiny. Já, eh, paní Estela Akires tady byla před eh, pár týdny, ona se věnuje právě jak otázkám zdravotnictví. Hovořili jsme o celé řadě eh, zdravotních aspektů v Evropské unii. Ale mm, občané často vůbec neví, co všechno se dělá, mají často velká očekávání. V mé zemi, v Rumunsku, Eh, zdravotní problémy jsou na pátém místě. Když se zeptáte občana, co ho nejvíc trápí, tak dá zdravotní aspekty na páté místo. Samozřejmě, občané nechápou všechny ty aspekty, otázky pravomoce a podobně. Eh, Evropská unie má zcela jasnou funkci a něco s tím eh, je třeba dělat. Moje kolegyně Veronik tady řekla jednu zajímavou věc. Potřebujeme mít systém podpory eh, civilní ochrany. Ano, naše země uh, už v roce 2017-2018 žádala o pomoc v otázkách zdravotních, protože nám uh, chyběla imoglombulin. Před měsícem se vzpomínalo na jednu tragickou záležitost, na požár v jednom sále, koncertním sále. A eh, v té době by bylo velice dobré, kdybychom měli k dispozici krev nebo některé tkáně. Evropská unie eh, musí brát v úvahu, co potřebují občané, ty reálné potřeby, které pocitují občané. Já budu velice pozorně sledovat všechno, co se bude dít tady s tímto mechanismem civilní ochrany a konkrétně zdravotní aspekty. Děkuji. Děkuji vám. Nevím, jestli ještě někdo další by chtěl hovořit za členů výboru. Ne, nevidím nikoho, takže prosím pana Seychella, aby eh, odpověděl na otázky, které tady zazněly. Děkuji vám a děkuji vám za otázky. Je pravda, že řada otázek eh, obsahuje jak bezpečnostní aspekt, tak i etický aspekt. Já jsem to zmínil i ve svém vystoupení. Rozsah eh, nové legislativy se týká bezpečnosti a kvality. Eh, jinak bychom potřebovali kombinovat několik opatření, eh, která by mohla být eh, uskutečněna na evropské úrovni, ale také bychom potřebovali i podpůrná opatření na národní úrovni. A to samozřejmě je věc, o které bude komise přemýšlet a bude to zvažovat. Otázka o přeshraničním aspektu. Ano, to je jedna z věcí, která spustila původně právě toto legislativu. Je to stále více důležitý aspekt. První reakcí eh, bylo, že právě proto máme společná pravidla, abychom zaručili, že alespoň v rámci EU platí stejné kvalitativní a bezpečnostní standardy. To ovšem veze i, vede i k druhé otázce, která také se objevila v hodnocení. Mají členské státy dostatečné kapacity, aby mohly provádět tyto společné, společná pravidla? Eh, někdy jsou velké rozdíly právě v kapacitě a to vyžaduje další práci. Chci také říci, že velice úzce spolupracujeme Eh, s Radou Evropy. Rada Evropy provedla velmi rozsáhlou práci v této oblasti, například etická dimenze. A eh, Rada Evropy také provádí vlastní studie, například eh, v reakci na otázku, která tady zazněla na statistiky. Tady právě Rada Evropy je velice zaangažovaná, protože to je stále se měnící situace. My si uvědomujeme, že přeshraniční pohyb eh, tkání, eh, buněk, ale i pacientů se stále zvyšuje. Dále otázka dárců, dárců plazmatu, Eh, tkání, buněk, ano, tak tady dobrovolné eh, darování zdarma, to je velmi silné doporučení v našem právním rámci. Členské státy eh, říkají, že tento princip implementují. Ale ta, ta implementace ovšem závisí také na místní realitě. Tady bylo již zmíněno, že jsou tady různé přístupy na národní úrovni. A to je samozřejmě pochopitelné, protože i situace se v jednotlivých zemích liší. Jsou tady země, které někdy mají i specifické požadavky. Eh, tady posouzení eh, tkání buněk se týká také posouzení eh, bezpečnosti dárců. Bez ohledu na to, jaký model se používá v konkrétní zemi, všechny modely Eh, vykazují jasný požadavek pro velmi silnou ochranu dárců. Eh, v oblasti, kde musíme eh, zvýšit soběstačnost, to je právě důležité, aby tady byla opatření na ochranu dárců a aby byla v praxi realizována. Je tady hrozba bez ohledu na specifický přístup v členských státech. Otázka, kterou nepokrývá tato legislativa a je to tady také nazačeno, které budeme muset sledovat, aby legislativa se rozvíjela dostatečně rychle se současným rozvojem. Jsou tady některé další um, uh, Eh, včetně otázky třeba fekální transplantace a podobně. Eh, takže tady je opravdu velmi eh, důležitý aspekt stále více a více jsou tady produkty pro počáteční terapeutické počiny a v Evropě máme situaci, závislosti polovina plazmatu přichází ze Spojených států. Jsme tedy závislí jsme opravdu hodně daleko od soběstačnosti a to říkám opět nezávisle na tom, jaký je systém v členských státech. Není žádný členský stát, který by dosáhl soběstačnosti u plazmatu. Takže co můžeme eh, udělat? Tedy posílit ochranu dárců, potřebujeme stimulovat eh, dárcovství krve i plazmatu. Myslím, že ehm, občané si neuvědomují dostatečně, že je možné také danovat plazma. Ano, vědí o darování krve, ale nevědí často o možnosti dárcovství plazmatu eh, tady v této oblasti je také třeba zvýšit účinnost, jak se používá plazma. Eh, to znamená extrakce konkrétních eh, produktů z plazmatu, aby bylo možné umožnit většímu počtu příjemců dostat jednotlivé složky plazmatu, <clears throat> abychom lépe využili plazma, které eh, máme. Eh, je tady eh, také hrozba nových patogenů, nových nemocí ve spojení eh, se změnou klimatu, ale i s jinými aspekty je to spojený. Například nemoci spojené s dárcovstvím krve. To je další důvod, proč musíme dosáhnout soběstačnosti, protože vzhledem k zeměpisné poloze USA jsou ještě daleko více vystaveny některým chorobám, jako je třeba Zika, daleko více ještě než Evropa. A jsou tedy také vystaveni eh, pacienti v Evropě právě tomuto riziku. Eh, je tady Evropské centrum pro prevenci eh, a zvládání chorob, provádí, provádí sledování velice, velice důkladně a podrobně, právě aby bylo možné eh, zajistit prevenci těchto rizik. Také jsou tady eh, technologické vývoje, jak zajistit bezpečnost plazmatu prostřednictvím různých eh, prostředků, jako například odstranění patogenů či virů z plazmatu či z krve. A poslední otázka se týkala rozdílu mezi údaje. Ano, jsou velké eh, rozdíly mezi údaje a to se také týká kapacit členských států. Eh, kapacita samozřejmě také znamená, že země eh, musí mít kapacitu schromažďovat spolehlivým způsobem údaje, musí mít jistotu, že plně kontrolují svou situaci. To je další aspekt, kterému věnujeme velmi velkou pozornost a chceme pomoci členským státům, aby si tuto kapacitu zvýšili. Děkuji vám. Thank you very much. Uh, I'm gonna be... Děkuji. Zneužijí mírně svého, své pozice zde v předsednickém křesle a zeptám se na jednu věc, na kterou jsem se zapomněl zeptat. Diskutujeme tady o možnosti zprávy z vlastního podnětu k této otázce. Pokud nás čeká legislativní návrh od Evropské komise, tak to pochopitelně ovlivní náš názor na to, co je potřeba udělat dále. Máte představu o harmonogramu novelizace právní úpravy? Můžete nám prosím říci, jaké další kroky nás čekají? S tím, že si uvědomujeme tedy, že komise teprve nastoupila do práce. Ano, komise eh, je ve funkci tři dny, takže vám nemůžu slíbit nějaký konkrétní harmonogram. Ale, jak jsme říkali, máme několik možností, několik věcí, které chceme předkládat k rozhodnutí a máme řadu podkladů k těmto rozhodnutím. Týká se to i dalších priorit na pozadu jednání komise. Například dodávka zásadních léčiv, Komisař Kyriakides to měl v dopise, kde mu byl sdělen jeho popis práce. Plazma, tkáně, buňky, to je často jenom jakási v uvozovkách surovina, které se, která se používá a vyvíjí se z ní moderní eh, léčiva a terapie. Prvním krokem bude zajistit bezpečnost dodávek těchto látek, a to jak objemem, tak bezpečností a kvalitou. Není to důležité jenom samo o sobě, je to důležité i jako surovina pro další léčiva a terapie. A pokud tady nevytvoříme solidní základ, tak to bude všechno ohroženo. Komise se tím tedy určitě bude vážně zabývat. A máme už předpoklady pro to, abychom mohli předložit politické úrovni teze rozhodnutí. Děkuji, to zní dobře. Počkáme si tedy jak ta politická rozhodnutí budou vypadat. Dobrá, děkuji vám za to, že jste mezi nás přišel. Děkuji za prezentaci. Máte někdo něco do bodu různé? V tom případě další schůze proběhne 16. prosince a kromě toho očekáváme, že ve Štrasburku budeme mít 16. mimořádné zasedání. To další schůze možná bude 9. ledna 2020, ale zatím nevíme. Je možné, že to schůze bude zrušena. Takže pouze předběžně. Máme za sebou dlouhý den ve výboru, setkali jsme se v půl desáté, takže já vám mnohokrát děkuji, pokud jste tady zůstali až úplně do konce. Děkuji také návštěvníkům za návštěvu. Doufám, že se vám tady líbilo a že jste se trochu dozvěděli, co tady děláme. Děkuji sekretariátu a tlumočníkům za jejich práci. A vždycky je hezké, když můžeme skončit dříve.